Takže budeme pokračovat. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise ohledně dohodě o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Minister pan López Carrido bude hovořit za radou, prosím. Děkuji. Ty? Děkuji. V Atenách dnes tři osoby přišly o to nejzákladnější lidské právo, o právo na život, jako důsledek aktu násilí, který odsuzujeme velmi důrazně. Španělské předsednictví rady jménem tohoto předsednictví chci vyjádřit soustrast rodinám obětí. A skutečně zde navazujeme na prohlášení předsedy Evropského parlamentu. Tady hovoříme o přistoupení k Evropské umluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. A jak už jsem říkal, jedno z těchto práv je právo na život a na fyzickou integritu. Evropská unie se opírá o lidská práva, o svobody. A během života Evropské unie ve všech smlouvách, ve všech dokumentech jsme odkazovali vždy na práva a základní svobody. Lisabonská smlouva je završením. Lisabonská smlouva zahrnuje poprvé v evropských dějinách chartu základních práv pro evropské občany a občanky a má právně závazný charakter. A kromě toho také ukládá evropským institucím a sděluje, že Evropská unie přistoupí k Evropské úmluvě o lidských právech. Takže čelíme konci určité politické, právní, kulturní dráhy Evropské unie, co se týče lidských práv. Evropská unie zasadila tato práva do středu svých politik. A proto je zásadní, aby Evropská unie již zahájila příslušný postup, aby mohla podepsat Evropskou umluvu o lidských právech. Což předpokládá, že se podrobíme jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a tím zvýšíme příslušné právní záruky pro evropské občany. Jde o konvergenci, o zblížení mezi jednotlivými právními řády v oblasti lidských práv. V demokratických zemích členských států Evropské unie máme Evropskou unii, která má komunitární právní řád a vedle toho Evropskou umluvu pro lidská práva, o lidských právech. A to je jiný právní řád, kam patří nejen členské státy Evropské unie, ale i další evropské země, které nejsou součástí EU. Takže jsme svědky konvergence právních řádů. A to bude vyjádřeno podpisem Evropské umluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Komise 17. března předložila doporučení, aby byla zahájena jednání o přistoupení Unie k umluvě. A Rada udělala maximum pro to, abychom urychlili jednání o vyjednávacím mandátu. Na radě existuje pracovní skupina, která jedná v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Rada vzala v úvahu veškeré mandáty v osmém protokolu, to je správný odkaz na případnou účast EU na kontrolních instancích umluvy, nutnost uznávat eh, příslušnost těchto institucí, nutnost eh, určit soudce za Evropskou unii a podíl Unie a Evropské unie na parlamentním schromáždění Rady Evropy a na Radě ministrů, pokud vykonávají pravomoci, které se týkají uplatňování Evropské umluvy. Sledovali jsme jednání Evropského parlamentu i slyšení pořádaná v eh, březnu a vzali jsme v úvahu stanovisku EP, zejména pokud jde o zprávy jednotlivých poslanců Španělské předsednictví rady se domnívá, že mandát pro vyjednávání s Radou Evropy je dlouhodobý, je tu celá řada odborných otázek, které je třeba vyřešit a tento mandát by měl být schválen do konce prvního pololetí tohoto roku. Děkuji. Paní, eh, paní Reding má slovo za Evropskou komisi. Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Můj kolega Oli Ren již vyjádřil pozici a také soustrast komise pozůstalým eh, řecké tragédie. A nyní jde o to zvážit, jak postoupit v naší práci, protože to bude mít velký význam pro ukončení nebo završení systému eh, základních práv uvnitř Evropské unie. Přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech eh, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě, není opcí. Eh, je to naše předurčení, tak jak to předsednictví tak dobře vyjádřilo toto přistoupení je pouze jedním ze čtyř prvků eh, velmi ambiciozního a velmi rozsáhlého eh, plánu či systému evropské politiky. Za prvé, vstup Lisabonské smlouvy v platnost znamená i právní závaznost charty lidských práv. A to je vlastně nejmodernější kodifikací základních lidských práv na světě jak z hlediska eh, právní jistoty, čitelnosti, srozumitelnosti a obsahuje vlastně všechna práva zakotvená v umluvě. Eh, jejich význam a rozsah jsou stejné jako v umluvě, ale charta jde ještě dál. Eh, nalézáme tam například takzvanou třetí generaci základních práv, to znamená ochranu osobních dat, e, záruku e, e, hodnot, jako, jako je etika, transparence a tak dále. Míra ochrany zaručená chartou musí být vždy přinejmenším tak vysoká, jak je míra ochrany v úmluvě. Někdy v některých případech ji přesahuje. Za druhé, šíření základních práv je prioritou štokholmského programu, který stanovuje jakási vodítka pro eh, prostor eh, svobody, eh, práva, spravedlnosti a bezpečnosti v Evropě. A dále pak vytvoření nového portfolia pro justici nebo spravedlnost a lidská práva a to ukazuje, jaký význam komise této oblasti přisuzuje. A pak za čtvrté přistoupení Evropské unie k úmluvě. Zaručí to, že každá osoba která bude tvrdit, že je obětí porušení práv úmluvy institucí nebo orgánem instituce, má právo předložit stížnost eh, Štrasburskému soudu a to za stejných podmínek, jaké se vztahují na eh, práva členských států v tomto ohledu. V politickém smyslu přistoupení bude znamenat, že Evropská unie stvrdí stěžejní roli eh, systému úmluvy ve vztahu k ochraně ochraně lidských práv v Evropské unii, v rozšířené Evropské unii, nejenom v Evropské unii jako takové. A přistoupením k této umluvě Evropská unie skutečně vkládá celou svou váhu do štrasburského systému a je to systém externí soudní kontroly v oblasti základních práv, protože nyní předkládáme náš právní řád plně a formálně této kontrole, což zlepší věrohodnost interní i eh, vnější Evropské unii, unie. E, v polovině března komise navrhla radě vyjednávací mandát. Protokol 8 Lisabonské smlouvy vyžaduje určitý počet e, věcných záruk, které musí být zakotveny v dohodě o přistoupení, protože musíme zachovat ty specifické charakteristiky evropského práva. A doporučení komise e, radě Eh, bere eh, tyto požadavky zcela v potaz. Chci, paní předsedkyně, zmínit pouze eh, dvě. Je jasné, že kompetence Evropské unie, tak jak je to definováno ve smlouvě, nesmějí být přistoupením postiženy. A to bude muset být eh, vyjasněno. A stejně tak přistoupení Evropské unie nesmí eh, mít dopad na situaci členských států ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva ani eh, na protokoly, ani na výhrady. Vyjednávání by proto měla zajistit, aby přístupová smlouva stanovila závazky v rámci ustanovení úmluvy pouze ve vztahu k aktům a opatřením eh, institucí nebo orgánů Unie komise usiluje eh, vlastně o hladké vplynutí Unie do systému umluv eh, a přistoupení by teda mělo zajistit věcné i procedurální, nebo zachovat věcné i procedurální znaky tohoto systému, ale jsou zde dvě potřebné požadavky, které musí být splněny. Za prvé, specifické charakteristiky evropského práva musí zůstat zachovány zachování soudního dvora a jeho určitých práv a privilegií je důležité. Na stole jsou zajímavé návrhy usilující o zapojení soudního dvora do situací, kde je vlastně v sázce určitá kompatibilita evropského práva eh, před Strasburským soudem. To by mělo být vyřešeno tak, aby nebylo zapotřebí novelizovat eh, smlouvu. A zaslouží to samozřejmě eh, pečlivou analýzu a přeskum eh, v pracovní skupině rady a vím, že španělské předsednictví eh, dělá vše, co může eh, v tomto ohledu. Za druhé je důležité řešit specifickou situaci Unie jako vyhraněné právní, vyhraněného právního subjektu s určitými nezadatelnými právy a aby vznikl mechanismus, který původně nebyl eh, vytvořen pro tento účel, ale pro členské státy a proto omezený počet technických i procedurálních eh, úprav eh, úmluvy jsou zapotřebí z hlediska specifické povahy evropského práva, včetně takzvaného korespondenčního mechanismu. Je velmi důležité eh, zohlednit decentralizovanou implementaci evropského práva členskými státy tímto mechanismem získá Unie právo eh, zúčastnit se eh, řízení, co by korespondent v případě teda eh, určitých, určitého řízení před soudem, kde bude v sázce evropské právo. Také bych chtěl, chtěla zdůraznit pozici komise v tom smyslu, že zástupci Evropské unie by se měli zúčastnit orgánů umluvy a měli by být na stejné úrovni jako zástupci jiných Eh, smluvních stran. To znamená například, že soudce zvolen za každou smluvní stranu eh, je jedním ze základních principů eh, úmluvy. Tento princip zajišťuje, že každý právní systém bude v rámci soudu zastoupen a je to též reflexe systému kolektivních garancí, což teda stanovuje úmluva a každá zúčastněná strana má právo účasti, to znamená, že potřebujeme per, permanentního nebo stálého soudce eh, zvoleného za Unii, který bude mít stejná práva jako ostatní a bude moci zasahovat do všech případů. Paní předsedkyně, jakýsi soudce ad hoc, který bude zasahovat pouze v případech týkajících se Evropské unie nebo práva Evropské unie, nebude dostačující pokud jde o metodu volby takovéhoto soudce, tak normální postup zakotvený v úmluvě by měl nalézt uplatnění i zde. To znamená, že parlamentní zhromáždění Rady Evropy volí takovéhoto soudce na základě seznamu tří kandidátů předloženého Evropskou unii. My věříme, že přiměřený počet Eh, členů Evropského parlamentu by měl mít možnost účastnit se zasedání eh, parlamentního zhromáždění, když se bude volit soud, eh, soudce Štrasburského soudu. Pokud je o zpravodaj výboru AFKO, pan žeregi a Skol, chci poděkovat zpravodajům za vynikající spolupráci v této věci a slyšení, které bylo uspořádáno ve výboru AFKO 18. března bylo skutečně nesmírně užitečné. A jsem také ráda, že španělské předsednictví rady dalo vysokou prioritu této záležitosti a mám plnou důvěru, že budeme schopni zahájit v jednání o přistoupení po letní přestávce. Chci ujistit, že komise jako vyjednavač Unie bude parlament plně informovat v průběhu vyjednávání. Paní předsedající, nemyslím si, že nezbytné v takovémto dni zdůrazňovat ještě jednou, jak důležité, jak důležitá jsou základní práva pro Evropu a jak významná jsou pro vlastně všechny právní akty, o kterých rozhodujeme. A jsem přesvědčena, že Evropská unie nebude mít problémy se splněním norem umluvy, ale Dodržování těchto norm určitě umocní dodržování lidských práv v Evropě. A to se týká každé lidské bytosti, která žije v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní místo předsedkyně. A nyní budou hovořit zástupci jednotlivých frakcí PPE, paní Janaku za dvě minuty. Děkuji. Souhlasím s tím, co řekl pan López Carido za španělské předsednictví rady a to, co řekla paní místopředsedkyně Frani Redinková. A blahopřeji vám za vykonanou práci. Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv je výsledkem Lisabonské smlouvy a rozšiřuje také lidská práva pro občanky a občany v Evropě. Teď máme celoevropský systém ochrany lidských práv a základních svobod. Znamená to, že Evropský soud pro lidská práva je příslušný orgán v rámci Evropské unie. A Evropská unie tím má takzvaného externího ručitele, také vůči třetím zemím. Velmi často v dvoustranných eh, vztazích eh, je na nás nešen požadavek eh, uznání Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Pomysleme nyní na smrt tří zaměstnanců, extremisty v městě, ze kterého pocházím, z Aten. Jsou to důsledky ekonomické a hospodářské krize. Chtěla bych poukázat na to, že naše politická skupina se snaží přispět samozřejmě eh, k tomu, aby veškeré orgány fungovaly, jak mají my bychom také chtěli přispět eh, k tomu, že uděláme eh, nesmírně velká a těžká opatření pro zvládnutí této krize. My eh, si uvědomujeme vážnost situace a chceme se dostat do normální situace. Chceme v každém případě dodržovat demokracii. Děkuji paní Janaku pro socialisty a demokraty. Pán Charagie, prosím, dvě minuty. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. O čem hovoříme dnes? Já bych chtěla jasně říct evropským občanům, že poprvé bude existovat soud, který se bude zabývat a zaručovat jejich základní lidská práva oproti Evropské unii, oproti státům, které aplikují tady toto komunitární právo. Je to nový soud ve Štrasburku, který vznikne pro evropské občany a bude ručitelem lidských práv. Bude se tady používat komunitární právo ve všech členských států, ve všech členských státech. A to je podstatná myšlenka. Budou zaručeny minimální záruky, které jsou součástí evropského díla. To vše je určeno pro občany a samozřejmě se zakládá na důstojnosti občanů. A konkretizuje se to v demokracii, v právním státu a v lidských právech. Lisabonská smlouva vytváří možnost, aby Evropská unie přistoupila k Evropské úmluvě o ochraně práv a základních svobod. Což znamená, že tím dostáváme možnost se obrátit na Štrasburský soud. Existuje ale pár technických problémů. Nicméně vyzdvihuji význam rychlé a dobré práce komise protože ten mandát byl skutečně objemný a chtěl bych poblahopřát paní komisařce Redingové za tuto dobrou práci a to tež platí také pro španělské předsednictví. Na dalším plenárním zasedání odsouhlasíme tuto zprávu, což jsou, byla komplikovaná jednání, ale má to velký význam pro nás. Děkuji paní Wikström za ALDE, prosím. EUs anslutning till Europadomstolen har länge stått på agendan. Nu finns en rättslig grund. To je téma, které stálo již delší dobu na agentě. A nyní se skutečně ta dohoda o přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních stovod stává skutečností občané našich členských států budou požívat lepší ochranu vůči jednání Evropské unie a v oblasti lidských práv bude existovat větší množství záruk. Přistoupením k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod budeme mít lepší záruky. Bude zaručena nezávislost, jakož i nezávislá kontrola základních svobod občanů. Tento krok je nesmírně důležitý. V Evropě bychom se mohli domnívat, že nikdy nedochází k porušování lidských práv, tak jak tomu je v ostatních částech světa. Naše eh, základní hodnoty jsou lidská práva, Máme možnost svobodně se vyjadřovat, máme Lisabonskou smlouvu, která zakotvuje další svobody v Evropské unii. Ale tak jednoduchá situace není. Neustále dochází k porušováním základních práv i v rámci Evropské unie. A my jsme bezmocní v parlamentu. A tudíž je nesmírně důležité, aby došlo k tomuto přistoupení tak, aby základní práva a základní svobody byly skutečně chráněny a to ruku v ruce s touto úmluvou. Platí, že i naše členské státy musí dělat ještě hodně a musíme splnit naše domácí úkoly a zamet si před vlastním Prahem. Děkuji a poprosím všechny řečníky, aby dodrželi řečnickou dobu. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. Paní Hautala, dvě minuty. On Děkuji. Je velmi důležité, abychom mysleli na lidská práva jako na hodnotu, ale máme možnost také to vidět v souvislosti se zástupci třetích zemí. Já jsem jednala s poslanci marockého parlamentu a je pozitivní, že jim mohu sdělit, že v Evropské unii klademe důraz na lidská práva. nejde jenom o poučování druhých, jak mají postupovat doma. Můžeme sdělit zástupcům třetích zemí, že Evropská unie přistoupila k Evropské umluvě o lidských právech, což znamená, že naši vlastní aktivitu podrobujeme autoritě Štrasburského soudu. Poprvé máme komisaře, který má portfolio lidských práv ve své kompetenci. Zmíním také skutečnost, že samozřejmě Evropská unie, která přistoupila a přestoupí k umluvě, nevyřeší všechny problémy. Zejména přílišná vytíženost Strasburského soudu, který má mnoho práce, kde řízení trvá velmi dlouho. A Evropská unie by také měla přistoupit k dalším protokolům boj proti mučení a boj proti rasismu. Pan poslanec Žobro jménem ECR na jednu minutu. Dámy a pánové, podpis eh, dohody o přistoupení k Evropské umluvě o ochranických práv a základních svobod má omezený význam, protože tato Evropská umluva byla vždy základní normou v Evropě a existuje v evropském právu a také je součástí právního řádu členských států. Je také skutečností, že by mohlo dojít ke konkurenci mezi Evropským soudem pro lidská práva a Evropským soudním dvorem, pokud je o vznikající judikaturu. A to vše musí být velmi pečlivě zváženo, abychom neudělali chyby. judikatura ESD bude podrobena dohledu Evropského soudu pro lidská práva. A vlastně to dá pravomoci vůči evropským institucím tomuto soudu. A to je třeba zvážit. A je třeba také zvážit fungování těchto soudů. Děkuji. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, dámy a pánové. A nyní za nezařazené paní Morvaj na minutu a půl. Děkuji. Musím přiznat, že nechápu, byť jsem expertkou na lidská práva, jakou to má přidanou hodnotu, zejména ve vztahu k ochraně základních práv a lidských práv, že Evropská unie nyní hodlá přistoupit k této úmluvě, jestliže všechny členské státy Evropské unie již tak jako tak k této umluvě přistoupili. Takže dovolte, abych eh, poukázala na některé aspekty pro ty, kteří nejsou znalci v této oblasti, aby nedošlo k nedorozumění. Samozřejmě, že existují velmi důležité nástroje v tomto ohledu, to jest Evropská umluva o e, lidských právech. A to je dokument, e, který spadá pod záštitu Evropsk- e, Rady Evropy. Eh, jestliže někdo poruší eh, eh, tuto chartu, tak se může příslušný občan Evropské unie obrátit na Evropský soud, aby se tam dovolal svého práva. To je možnost, která existuje dodnes. Všichni občané Evropské unie tuto možnost mají. Nevím, zda zde případně sedí někdo, kdo by znal někoho, kdo měl v tomto ohledu eh, potíže. Já také se mohu obrátit na eh, soud pro lidská práva, pokud se nedovolám práva ve své zemi. Takže v čem je přidaná hodnota celého tohoto projektu? Děkuji. Eh, nyní budeme pokračovat. Paní Gal, dvě minuty. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní komisařko, myslím si, že jsme zažili důležité momenty v této dnešní diskuzi. Před několika lety se to zdálo být nepřekonatelnou překážkou hovořit o těchto věcech. A dnes se vyjednáváme o mandátu komise ohledně dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě. Tento dokument byl schválen před 60 lety a tento dokument zaručuje, že občan má eh, možnost se dobrat práva před svým vlastním státem. Od eh, prosince je ochrana lidských práv právně závazná, to je vlastně dokument číslo jedna v oblasti lidských práv. Tato úmluva Zároveň také posiluje chartu a charta zase doplňuje úmluvu. Je důležité, aby eh, toto přistoupení bylo úspěšné. Nejdůležitější je si uvědomit, jakou přidanou hodnotu má toto přistoupení pro občany Evropské unie. Snažím se dodat odpověď, eh, která byla podpořena také výborem LIBE. Bylo by dobré, aby Rada a komise udělali eh, při vyjednávání vše proto, aby toto přistoupení mělo přidanou hodnotu pro evropské občany, aniž bychom měli příliš vysoká očekávání. A pak existují některé další otázky, které musí být vyřešeny jako například eh, v jakém poměru budou stát jednotlivé soudy navzájem. Je třeba také umožnit právní pomoc a je důležité, aby Evropský soud pro lidská práva byl zreformován ve stejné době jako EU přistoupí k Evropské úmluvě. Je to důležitý experiment, ale nemůžeme ohrožovat něco, co v dnešní době již dobře funguje. Důležité bude, když lidé se budou moci obrátit na ty instituce, které jsou již dnes k dispozici. V každém případě nesmíme vylézt dítě s vaničkou tady v tomto procesu. Jsme svědky důležitého okamžiku a myslím si, že se ubíráme dobrou cestou a poprosím komisi a radu o to, aby pokračovali v tomto angažmá a aby skutečně využili svého mandátu. Děkuji, paní Gála. Kolega Ungara. Říci, že jste... Desde la noticia... Říci, že jsem že jste první maďarskou kolegyní, kterou vidím od té chvíle, kdy, kdy jsme se dozvěděli, že náš přítel pan Kale Schmidt byl zvolen předsedou Evropsk- eh, maďarského parlamentu. A já vás chci požádat, abyste mu poblahopřála a věřím, že bude na výši tohoto nového úkolu. Na jednu minutu paní Flašíková Beňová. Děkuji mnohokrát. Také se připojuji k této gratulaci. Budu se věnovat tématu, i když všechny členské státy Evropské unie jsou smluvními stranami umluvy, přistoupení Evropské unie jako celku bude představovat nejen nový rozměr ochrany lidských práv Evropské unii, ale chtěl bych zúraznit, že přistoupení bude i právním a politickým signálem pro posilní vztahu mezi Evropskou unii a Evropou. Chtěla bych se přimluvit za myšlenku, že po přistoupení Evropské unie k umluvě bychom měli vážně posoudit porovnání legislativy o sociálních právech, zejména přijetí revidované Evropské sociální charty na celé evropské úrovni, tedy Unii jako takovou, by bylo vítaným krokem s přistoupením Evropy k umluvě také zde vzniká úloha zastoupení orgánů Evropské unie v orgánech Rady Evropy. Já v zásadě s tím souhlasím, avšak mám obavu, že tento proces, paní komisařko, včetně jednotlivých složek, nebude jednoduchý. A i když sdílím vaše nadšení a samozřejmě také radě patří poděkování za aktivitu. Je třeba se připravit na to, že ten proces bude velmi složitý a v tomto směru nás čeká mnoho práce. Děkuji, paní Beňová. A nyní má slovo na jednu minutu pan Migalsky. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je založena na úctě k lidským právům. To je jedna jeden z nejlepších aspektů této instituce, ale příliš mluvíme o lidských právech pro naše vlastní občany. Paní Beňová to řekla, pan Wikström to řekl taky. Ale neděláme dost to, co prosazovala paní Hautala, tedy zajistit, aby lidská práva byla dodržována mimo území EU. Já si nemyslím, že Evropská unie by dělala dost. Vítám přistoupení EU k umluvě. Myslím, že to povede k větší konzistentnosti při prosazování úcty k lidským právům v Evropské unii. Ale je třeba si připomenout, že tak, jak jsou poskytována nová lidská práva, tak by neměly být omezovány svobody. Vážím si toho, že to je diskuse pro akademickou obec, ale je to významná otázka a poslanci i soudci by si to měli být vědomi. Děkuji. Jedna minuta pro kolegyni Vertman. Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, smlouva Lisabonská článek 6 počítá s tím, že Evropská unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přistoupí, což posílí systém práv. Tato Evropská úmluva má velký význam pro ochranu lidských práv a základních svobod v Evropě. Příslušnost k tomuto právnímu systému by základní práva občanů Evropské unie posílilo, protože tím získají další právní prostředek, jestliže se budou cítit eh, eh, eh, jaksi ukráceni na svých právech. Já se domnívám, že toto přistoupení je velmi pozitivní, protože to posílí i povědomí o významu práva v Evropské unie, unii a také to zvýší věrohodnost Evropské unie ve světě. Děkuji. A nyní má dvě minuty, dvě a půl minut pan Čakovský. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat zpravodajce paní Kingela a Ramonu Jauregi. Chci poděkovat i Evropské komisi a předsednictví. Děkujeme za práci náročnou, ale nezbytnou. Když hovoříme o přistoupení k Evropské umluvě o lidských právech a mluví se o tom deset let v Evropské unii, panovaly velké obavy, že dojde ke konkurenci mezi Evropským soudem pro lidská práva a ESD. Ale v zásadě budou určité potíže, co se týče soudní pravomoci. Autonomie Evropského soudního dvora bude spochybněna svým způsobem, ale myslím, že to, čeho jsme dostali v naší práci, je, že se vracíme do situace, kde tyto dva soudy se mohou vzájemně doplňovat. A uděláme maximum pro to, abychom zamezili hierarchickému uvažení, ale aby docházelo k zájemnému obohacování obou systémů ochrany lidských práv. V souladu s posledními trendy podle judikatury Evropského soudního dvora, kdy se drží tedy výsledku eh, Evropského souda pro lidské, lidská práva, tyto dva systémy skutečně koexistují a nedochází ve většině oblasti ke konkurenci po v posledních rozhodnutích, která dobře známe, v rozhodnutí Bosfors, Evropský soudní dvor tvrdí, že není třeba případ projednávat, protože Evropská unie nabízí adekvátní úroveň ochrany lidských práv. Takže vzniká otázka, proč to vlastně potřebujeme. A položil to kolega Žobro. Ano, potřebujeme to nejen z důvodu symbolických, což je důležité, ale evidentně proto, protože to dodá větší důvěryhodnost systému ochranických práv mezi občany. A netýká se to pouze členských států, jak je tomu nyní. Pokud neexistuje efektivní soudní přeskum, když například žadatel ne- nemá možnost tedy zažalovat stát, a potřebujeme skutečně větší konzistentnost ochrany lidských práv a nepo, nesmíme podrývat autoritu, potřebujeme současně i příslušnou lojalitu. A proto by nemělo dojít ke žádostem mezi jednotlivými státy, pokud je o nedodržení lidského práva. A měli bychom udělat maximum pro to, aby se toto stalo skutečně zákonem. Chci poděkovat Evropské komisi za to, že vzniklo generální ředitelství pro lidská práva. Vzpomínám jako student, že jsem čet, četl články Johna Weilera o ochraně lidských práv a o, on dospěl k závěru, že můžete dělat cokoliv, ale pokud nepřistoupíte k umluvě, tak to nebude naplněno úspěchem. A díky vám to tedy již máme a budeme postupovat dále a dojde k lepší ochraně lidských práv v Evropské unii, než je tomu není. Děkuji, pane kolego. A nyní na dvě minuty pan kolega Šogor. Děkuji, pane předsedo. Mám velkou eh, radost, že Evropská unie přistoupením k nejzákladnějším dokumentům eh, eh, lidských právech učiní další krok k utváření jednotné Evropy a tím také stvrdí svou věrohodnost i v očích třetích zemí, kde se bude zasazovat o lidská práva. Ale nesmíme zapomínat, že v oblasti ochrany lidských práv Evropská teda Rada Evropy eh, eh, má jaksi navrh, předstihla Evropský soud a proto eh, bych chtěl požádat, abyste zvážili přistoupení k dalším institutům, učinili jakýsi inventář těch smluv či úmluv, k nímž může Evropská unie přistoupit a tím zkvalitnit svůj právní systém ochrany lidských práv a základních svobod. My doufáme, že tím se Evropská Evropská unie skutečně stane prostorem eh, svobody, eh, spravedlnosti a eh, bezpečí tváří v tvář těmto vymoženostem týkajícím se ochrany lidských práv musíme také věnovat zvláštní pozornost chartě o ochraně menšin a etnických národnostních skupin. Tyto dohody s stanovují minimální standardy ochrany menšin. A všechny členské státy Evropské unie jsou také členy Rady Evropy a většina z nich eh, jmenované dokumenty podepsali a ratifikovali. Je teda na bílé dní, eh, kdyby rozšíření evropského práva bylo zaručeno převzetím eh, již stávajících dalších dohod. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně a nyní přistoupíme k poslednímu řečníkovi eh, a tím uzavřeme eh, toto kolo řečníků, kteří mluvili svým jménem, respektive toto byl poslední řečník. A nyní už můžeme přistoupit k postupu Catch the Eye. Přihlásilo se šest kolegů o slovo v rámci jednacího řádu se praví, že můžeme připustit pět, ale já budu benevolentní, eh, vyslechneme si šest řečníků, ale budu přísný, každý má jednu minutu. První je paní Bačesku. Děkuji, pane předsedo. No, paní komisařko, s uplatněním Lisabonské smlouvy Evropská unie má přistoupit k Evropské umluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Štrasburský soud bude chránit lidská práva vůči krokům evropských institucí. A to je ještě významnější vzem k tomu, že členské státy předali významné pravomoci Evropské unii. Lucemburský soud bude však jediným nejvyšším soudem pro všechny otázky týkající se práva EU. Rumunsko podepsalo Evropskou úmluvu v roce 1993 a článek 20 rumunské ústavy uvádí, že tyto závazky mají větší právní moc oproti národnímu právu. Děkuji. Pan Tabajdy. Paní komisařko, já si myslím, že je nesmírně důležité, aby Rada Evropy, která dobře funguje a která také kontrolována jiným orgánem, se stane součástí celého toho procesu. Jde o ochranu práv menšin v Evropě. Rada Evropy vytvořila dobře fungující systém, ale politická váha spočívá na bedrech EU. Chci upozornit na to, na což poukazovala paní Gál. Jedná se o takzvané precedenční právo, o case law. O co se jedná? Jedná se o určitá práva, která nejsou zaručena v Evropské unii. My máme rámcovou dohodu Rady Evropy o menšinách. Nesmíme zapomínat na to, že 6 až 8 eh, tvoří menšiny v Evropě. Děkuji. Paní Pivák. Pane předsedo, Eh, chtěl bych skutečně poblahopřát k velmi dobré práci. Existují institucionální a praktické aspekty přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. Tři desetiletí jak EK, tak EP se snažili provést toto přistoupení. Evropa se rozšířila, má 27 členských států. Nikdo tento <clears throat> přístup nespochybňuje. Jde o to, aby Evropská unie měla svoji identitu. Pak, když dojde k nějaké eh, krizi, tak by samozřejmě došlo k určitým politickým, ekonomickým problémům a my musíme hájit v Evropské unii náš základ, což je demokracie. Musíme bojovat proti totalitě, totalitarismu. A to byl vlastní základ evropského sjednocování. Takže jak rada, tak parlament budou na tom pracovat a také vyjadřují soustra s obětem v Řecku dnes. Evropská konvence o... Děkuji. EMRK patří k základům evropské akciologie. Evropská akciologie chrání práva jednotlivce. E, to jsou též základy Evropské unie již po léta. Tento soud odvádí dobrou práci a například chrání uprchlíky i pronásledované ale nyní bychom se měli podívat eh, přesně na to, jak tento soud vykládá svobodu jednotlivce. Eh, v uplynulém roce se protestovalo proti rozsudku, mm, který zakazoval vyvěšovat eh, kříže ve veřejných prostorech. Jestliže Evropská unie nyní přistoupí k této úmluvě, tak by měla také zahájit diskusi o tom, zdali chce skutečně připustit i to, aby eh, bylo převzato nesprávné pochopení práv jednotlivce. Děkuji. Nyní má slovo pan Kalinovský. Dámy a pánové, Evropský parlament již při mnoha příležitostech schválil návrhy usnesení odsuzující porušování lidských práv po celém světě. A přesto přeze všechno musíme konstatovat, že my, Evropská unie, jsme neschopni eh, vypořádat se s eh, hlubokým porušováním lidských práv v našich vlastních členských státech. Nedávno etická komise v Litvě odsoudila našeho kolegu Tomaševského za to, že položil otázku předsedovi Barosovi ohledně práv menšin. Já nevím, jestli přistoupením k úmluvě tomu napomůže, protože my v podstatě potřebujeme mnohem vyšší standardy eh, pro ochranu menšin, než jaké jsou zakotveny v rámcové smlouvě o právech menšin. Děkuji vám a nyní má slovo pan Papa Nikolao. Děkuji, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé chci vyjádřit hlubokou soustrast s tím, že dnes přišli o život tři řečtí občané v Řecku v průběhu poklidného pochodu lidí, kteří si přejí lepší budoucnost. Některé protidemokratické extremistické skupiny připravili o život eh, tři občany a je tragickou ironií, dámy a pánové, že dnes tady hovoříme o rozšíření a prohloubení systému ochrany lidských práv, lidských práv evropských občanů a odkazuje na to, že projednáváme přistoupení EU k Evropské umluvě o lidských práv. I když Strasburský soud funguje dobře, musíme zajistit, že lidský jedinec je v samém jádru zájmu Evropy a solidarita by měla být klíčovým slovem. Solidarita, kterou tak potřebujeme v Řecku. Po tomto posledním vystoupení z titulu Catch the Eye dám slovo zástupci současného předsednictví a komise. Pan López Garrido má slovo za radu. Děkuji, pane předsedo. Téměř všichni řečníci se vyjádřili ve prospěch přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o ochraně lidských práv a my s nimi souhlasíme. A já bych eh, v důsledku toho chtěl zareagovat na dvě vystoupení, která byla o něco zdrženlivější, ne proti přistoupení. Pan Žobro má za to, že je to nebezpečné pro Evropskou unii a že je to zbytečné z hlediska paní Morvaj. Já bych zodpověděl celá konkrétně oběma. Pane Žobro, chci vám říci, že neexistuje žádný problém. Štrasburský soud nemá v úmyslu se vměšovat do kompetencí Evropské unie. V protokolu číslo 8 k Lisabonské smlouvě se předpokládá, že toto přistoupení nijak nezmění pravomoci evropských institucí. A v pracovní skupině jsme se zabývali na radě otázkou spolu žadatele, tedy Evropská unie plus jeden členský stát, pokud tedy dojde k podání žaloby na členský stát. Po vyčerpání všech právních prostředků a v poslední instanci se tedy žadatel obrací na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. A tím se právě zabývá naše specializovaná pracovní skupina a my nechceme eh, zasahovat do pravomocí Evropské unie je třeba vědět, zda došlo nebo nedošlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Není odpovím paní Morvaj. Když tvrdí, že už nyní může napadnout svou zemi před Evropským soudem ve Štrasburku. Proč tedy zajišťovat přistoupení Evropské unie? Svým způsobem máte pravdu. Evropská unie má pravomoci, které nemají členské státy. Dokonce vzrostly tyto pravomoci, protože Evropská unie se stala institucí, která rozhoduje skrze směrnice nařízení a rozhodnutí, která jsou právě závazná a která by mohla poškozovat lidská práva a být v rozporu s Evropskou umluvou o lidských právech. Tedy Evropská unie má stále více pravomocí, stále více moci a je nutné jí poskytnout stejné nástroje, jaké mají členské státy, tedy podrobit pravomoci Evropského soudu pro lidská pr- práva. A podobně se Štrasburskému soudu podrobují i členské státy a judikatura je nesmírně pozitivní pro ochranu lidských práv. Evropská umluva sahá do roku 1950. Je to poměrně tedy stará záležitost, která byla doplněna po římské smlouvě dalšími protokoly. A judikatura je velmi bohatá a hojná, umožnila transformovat judikaturu ústavních soudů a nejvyšších soudů v členských státech. Je to tedy společná právní doktrína, společný základ, který umožňuje vykládat i do budoucnosti veškeré otázky týkající se základních práv a svobod mezi Lucemburským Evropským soudním dvorem a Štrasburským Evropským soudem pro lidská práva. A proto Evropská unie má chránit nejen občany členských států, ale chránit také ty, kteří přecházejí z území mimo Evropské unie. Evropská umluva o lidských právech chrání všechny, kteří spadají do soudní pravomoci členského státu. A až přistoupíme, tak všechny, kteří jsou v pravomoci Evropské unie, ať už jde o občany členských států nebo ne budou všichni chráněni touto umluvou, pokud podepíšeme přistoupení k Evropské umluvě o lidských právech. A jsem rád, že mohu konstatovat, že existuje koncenzus, abychom uznali význam těchto kroků, které budou podpořeny mandátem pro vyjednávání. Pan Chauregi oznámil rozhodnutí pléna Evropského parlamentu. Chci mu poděkovat jakožto zpravodaji. Děkuji panu, paní Gál. A španělské předsednictví má v úmyslu svěřit tento mandát komisi v naději, že rozhodnutí Rady ministrů vnitra a spravedlnosti padne 4. dubna. A nyní vyslechneme paní Vivian Redding. Děkuji, paní předsedo. Nejdříve chci říci, jak moc souhlasím s tím, co právě prohlásilo jako odpověď španělské předsednictví některým poslancům a poslankyním a nebudu to opakovat, protože já bych asi řekla úplně to samé. Dovolte mi snad jen poděkovat eh, poslancům a poslankyním, kteří vystoupili velmi pozitivně a zdůraznili význam základních práv, která jsou základem naší unie. A posilovat pro každé občana. Tato práva může být jenom pokrokem pro to, co považujeme za skutečné hodnoty naší Evropy. Chtěl bych zejména poděkovat oběma zpravodajům, kteří odvedli významnou práci, aby parlament dospěl k souhlasu se základním mandátem a základní mandát, jak bylo uvedeno na půdě parlamentu, je pouze začátkem, protože musíme vyjednávat a toto vyjednávání bude určitě trvat dlouho. A až skončí vyjednávání, tak eh, nastane proces ratifikace. A proto, pane předsedo, předpokládám, že velmi často se budu s radostí vracet do Evropského parlamentu, abych podávala zprávu o tom, jaká je situace, jak postupujeme, na jaké problémy narážíme a jaká řešení nalézáme. A proto mám plnou důvěru, že poslanci a poslankyně nám pomohou dosáhnout společného cíle, což je Evropa práv a hodnot. Potěšení bude na naší straně, bude to určitě sdílená radost, paní místo předsedkyně. Další den Další bod pro jednání prohlášení Rady a komise o elektrické